zítra ve 12 hodin. A nyní otázky k ústnímu zodpovězení pro Radu a komisi o obnově a demokratizaci Mali. E la parola ai due... Slovo mají oba autoři, především paní Žoli, dvě minuty. Monsieur le président. Vážená paní předsedající, vážený pane předsedo, milí kolegové, kolegyně, obnova a demokratizace Mali, toto jsou obrovské, rozsáhlé záležitosti, ovšem já se Zaměřím na tři oblasti volby, dále naše role v tomto období obnovy a pomoc obětem. Ano, musíme vyřešit tento problém, ale ovšem samozřejmě nejsou to pouze tyto tři oblasti. To by bylo nebezpečné, kdybychom se zaměřili pouze na to. Mali potřebuje své vlastní orgány, aby došlo k obnově. Ovšem situace je zatím příliš citlivá a ještě v podstatě ne, ne, podmínky nejsou dostatečné pro volební kampaně mm, došlo v průběhu této války k mm, znásilňování mnoha žen, byly donuceny k sňatkům. Mnoho těchto žen mm, prostě musí být vyslechnuto, musíme jim pomoci, nemají žádné zdroje, žádné prostředky a Evropská unie by jim měla poskytnout pomoc především prostřednictvím nevládních organizací, které bohužel nemají dostatečné prostředky. Ano, musíme se angažovat, protože toto samozřejmě může mít dopad i na volby a na datum, které bylo špatně zvoleno na začátku ramadánu a na začátku dešné, období dešťů. Ovšem výsledky eh, zdá se překonaly všechny tyto překážky Eh, je to především, eh, jsou to základní služby, obnova eh, infrastruktury, které by umožnily tento a mm, udělali z tohoto procesu obnovy důvěryhodný proces v očích občanů, který trpěli. Samozřejmě, že musíme být připraveni na dialog i po francouzské intervenci, hovořit i s těmi, kteří kritizují celý tento proces, budoucnost Mali patří Malicům. Mnoho Maliců považovalo francouzský zásah za osvobození, eh, ovšem nesmí to být považováno za novou kolonizaci. Moje země se tomu musí bránit a Evropská unie musí zajistit, že k takovému pohledu nedojde. Děkuji. Děkuji a slovo má další autor, pan Danžán, tři minuty. Děkuji, paní předsedkyně. Já jen upřesním, že hovořím také jménem Elmara Bruka, který je spoluautorem tohoto usnesení a který zde dnes večer být nemůže, ale sdílíme s ním určitá konstatování. Za prvé, tato rozprava je skutečně vítána v důležitém momentu pro Mali. Je to ale rozprava, která bohužel by byla užitečnější, kdybychom je vedli mnohem dříve dokonce o roky dříve. Nikdy nesmíme zapomenout připomínat, že Evropská unie, 27 členských států a všechny instituce si v roce 2011 vytvořily strategii pro bezpečnost a rozvoj Sahelu. A kdyby tato strategie byla uplatněna, tak bychom se dnes nedostali do této situace a nemuseli obhajovat usnesení, které doporučuje právě tu politiku bezpečnosti a rozvoj bezpečnosti v tom regionu v kontextu, který je ještě mnohem složitější než před dvěma lety. Teď musíme dohnat ztracený čas a musíme ho dohnat s pocitem naléhavosti, který bohužel není příliš eh, vhodný pro veliká díla. S paní Žoli jsme se kladli otázky o volebním procesu. Samozřejmě, volby jsou nutné, není nic lepšího než volby, aby se vrátila legitimita místním aktérům, s nimiž musíme spolupracovat a kteří v konečném důsledku jsou ti, kteří budou zodpovědní za osud své země. Ale pozor, aby volební proces který bude zkomplikovaný z technických i politických důvodů, který by byl založen na špatných debatách. Pozor na takovéto volby, aby tento proces ještě více nepodkopal legitimitu těchto místních činitelů. Já nevím, jestli bychom se měli opravdu těšit z toho, jak rychle a uspěchaně tlačíme k volbám. Jsou zde obtížné podmínky z hlediska bezpečnosti a samozřejmě vítáme práci francouzské armády spolu s africkými spojenci. Myslím si také, že bychom měli uh, poděkovat Evropské misi EUTM, to je také důležitá práce v oblasti vzdělávání, ale tato práce musí být integrována v čase, protože velmi dobře víme, že Malijská armáda nepotřebuje pouze vzdělávání, potřebuje skutečnou obdobu, obnovu, rekonstrukci za přísné demokratické kontroly. Musíme mít armádu, která bude loajální ke svým autoritám. To vše musí být zaručeno, i když tedy Evropská unie bude i nadále sehrávat svou roli. A pokud jde o úlohu Evropské unie, je nutné, abychom se zde a v Bruselu poučili z minulosti, z té fáze před konfliktem. Je nutné, aby Evropská komise a všechny struktury SVČ pracovaly skutečně společně, aby zajistili bezpečnost a rozvoj. To jsou dva póly efektivní strategie pro Mali. Děkuji. Děkuji a slovo má pan komisař Pibalks, prosím. Děkuji za slovo, vážená paní předsedkyně, vážení poslanci, poslankyně Evropského parlamentu. Jsem nesmírně vděčný za tuto příležitost pohovořit s vámi o problematice Mali. Myslím si, že je to opravdu velice dobře načasováno, protože se plánují prezidentské volby za měsíc a OSN rovněž ehm, chce převzít tu misi, kterou, ehm, teda, aby tuto misi převezla, ehm, převzala africká strana. Evropa ano, reagovala na tuto krizi, která zásadním způsobem ohrozila nejenom Mali, ale celý sahelský region reagovali jsme v souladu s naší strategií pro bezpečnost a rozvoj Sahelu z roku 2011. Tato politika se snaží o to, aby legitimní orgány převzaly odpovědnost a vlastnictví nad tímto procesem. Bylo to koordino, uděláno koordinovaným způsobem na základě účasti EU, ale zároveň i mezinárodní skupiny následného sledování a i na základě bilaterálních dohod. Snaží jsme o kohezi ještě před eh, vojenským převratem v březnu 2012. Zároveň to byla obrovská humanitární pomoc v hodnotě 112 eh, milionů eur prostřednictvím DG ECO a na základě bilaterální pomoci Evropská unie udělala hodně i v oblasti mezinárodní pomoci. Společně se Servalem eh, francouzskou operací jsme financovali i rozmístění afrických složek v rámci ECOVASu a využili asi 50 milionů eh, eur v této souvislosti. Zároveň pomocí naší evropské mise jsme začali výcvikovou misi v Dubnu. Připravujeme eh, i cestovní mapu, která byla přijata 29. ledna my samozřejmě podporujeme implementaci tohoto plánu. My jsme hlavním rozvojovým partnerem Mali a zároveň hlavním mezinárodním partnerem v oblasti obnovy této země. Důležitá role EU eh, e byla, pouk, byla zdůrazněna i 15.5. na vysoké na eh, konferenci donorů v Bruselu. Přislíbilo se zde více než 3,25 miliardy eur a EU poskytuje více než 1 miliardu eur a 125 miliard poskytuje Evropská komise. Nejde pouze o typické závazky, jde zároveň i o reakci na akční plán, který připravila malická strana. Pokud jde o rozvojovou stranu, Evropská komise zde má komplexní přístup, snažíme se využívat veškeré nástroje, které máme k dispozici, abychom reagovali na krátkodobé, střednědobé i dlouhodobé výzvy. Včetně eh, komunitární pomoci, tematických programů, regionálních programů, různých projektů a kontraktů při budování státu. Snažíme se o stabilizaci této země, o obnovu demokracie a právního státu a zároveň zmírnění mm, dopadů krize na tuto zemi a její obyvatel. v roce 2017. Evropská komise začala i s implementací těchto projektů. Snažíme se rovněž přijít s další intervenci v souladu s mm, tím rozvojovým plánem mm, pro léta 2030 a 2040. Vysoká představitelka rovněž jmenovala i speciálního zastupitele EU, který bude jedním z hlavních hráčů e, i ve facilitaci vnitřního dialogu, který by umožnil státní kontrolu e, úřadů na celém teritoriu Mali. EU prezentovala všechny tyto e, priority, které jsou v souladu i s cestovní mapou. Snažíme se samozřejmě o to, aby zde byla demokratická kontrola, snažíme se podporovat i Národní komisi pro usmíření a zároveň volební proces na základě e, naší pozorovací mise, kterou povedal Louis Michel. Eh, naš vnímání EU je velice pozitivní a i přes kritická slova bych chtěl říci, že jsme velice rychle reagovali na rychle se měnící situaci. Náš nástroj pro mm, stabilitní balíček eh, který jsme připravili v únoru, těch 24 miliard, znamená možnost reagovat na urgentní pomoc urgentně naléhavých um, potřeb. Jsme aktivní i na regionální úrovni v Mauretánii, v Nigeru. Máme tam 25 milionů eur, které jsme slíbili této pomoci v květnu. Pokud jde o civilní misi EU, ta začala s budováním kapacit v Nigeru a EU podporuje rovněž i količ Celinien security, kterou připravili tři místní země. Obtížnější problémem mm, samozřejmě mm, je obnova Máli Musíme tomu věnovat neustálou pozornost na mnoha úrovních. Do velké míry to bude záležet na politické vůli mnoha zúčastněných stran, pokud jde o skutečný pokrok v, v zlepšení zprávy a řízení. Samozřejmě že se musíme vyhnout i chybám, které jsme udělali v minulosti, kdy tyto finanční prostředky prostě neměly ten tížený dopad na zprávu a řízení a rozvoj. Pokud jde o bezpečnostní složky, reformu, konsolidaci právního státu, justici, to je rovněž klíčovou oblastí rovněž sdílení, mezinárodní sdílení zátěže, to jsme ještě nevyřešili, ovšem EU bude jedním z hlavních hráče, jedním hlavních hráčů, pokud je o náš fond pro rozvoj a nástroj pro stabilitu, jakož i různé akce v rámci SVČ. Samozřejmě, že celý tento proces v Mali, toto, tohoto usmíření, bude dlouhodobým eh, projektem. My samozřejmě podporujeme Národní komisi pro dialog a usmíření. Snažíme se implementovat eh, dialog v této oblasti. Ovšem úspěšné usmíření bude znamenat zapojení všech stran na tomto řešení a to je součástí interního dialogu v rámci Mali, který zprostředkuje náš zvláštní zmocněnec EU. Dále je to otázka lidských práv malijské úřady se snaží poučovat i své eh, vojenské složky o dodržování lidských práv. To je velice důležité. Ovšem musíme eh, být neustále dělí. Právě proto zde máme i pozorovatele v této oblasti, protože je zde mnoho rizik. Uh, proto sledujeme velice bdělé otázku v oblasti lidských práv a kdykoliv je to potřeba a možné, poskytujeme podporu. přes hraniční spolupráce, bezpečnost této oblasti v celém regionu je velikou výzvou, například v eh, Žírsku nebo v Nižeru, jak jsme v poslední době viděli, v těchto útocích musíme udělat hodně v boji proti terorismu, korupci a eh, překupnictví s drogami. S ohledem na situaci v Líbii vidíme naléhavou pomoc regionálního rámce, který by reagoval na saharskou oblast celého Sahelu, to zatím nemáme k dispozici. Máme zde fórum, který by umožnilo výměnu mezi um, dialog mezi Severní Afrikou, sahelskými zeměmi, mezinárodními partnery. To je důležité nejenom pro okamžitou bezpečnost, ale i dlouhodobé socioekonomické výzvy. Zkrátce, myslím si, že nemůžeme poskytnout komplexnější podporu malijskému lidu, než to, co poskytujeme. Ovšem, nejdůležitější je, aby malijská strana dostala těmto výzvám a proto jsem nesmírně rád, že vývoj z posledních měsíců poukázal na to, že udělají skutečně vše proto, aby posílili svou zemi a reagovali i na problémy, které se dlouhodobě neřešily. Ovšem ještě jednou chci zúraznit to, že je to Mali a Malici, kteří vedou toto úsilí. My poskytneme potřebnou pomoc ve všech oblasti. Samozřejmě, že to bude významná podpora, ovšem ten úkol je na Malicích. Děkuji. Děkuji, pane komisaři. A teď mají slovo řečníci za jednotlivé frakci. Lidová strana, pan Preda, minuta 30. No, Děkuji. Paní předsedkyně, já začnu aktualitou, kterou všichni sledujeme. Blaga právě pod vedením prezidenta Traoreha právě podepisuje dohodu a my všichni si uvědomujeme, jak je to důležité tento podpis, jak je důležitý pro normalizaci situace, protože jinak budou volby ohroženy a nemůžeme si představit, že by se konaly volby za této křehké situace. V Kidalu. Vraťme se ale k hlavní otázce naší dnešní rozpravy, a sice obnova. Jak zde bylo řečeno, měli jsme úspěšný vojenský zásah, už jsme několikrát blahopřáli francouzské armádě a pak zde byly přísliby pomoci. A byla zde i ta velmi dobrá konference, kde zazněly tyto přísliby, protože ta země má opravdu obrovské potřeby. Já jen připomenu, že zdroje malíské vlády po tom puči z března 2012 klesly o 30 Půl milionu lidí byly nuceny opustit své domovy. A ještě několik desítek tisíce je v uprchlických táborech. Nejsou ještě na severu ani zdravotnické služby, ani přístup ke vzdělání. A podle odhadu asi milion malíců je ohroženo hladem. Takže to jsou ty hlavní body obnovy a jak pan komisař říkal, Evropa v tomto kontextu musí sehrát svou roli. Grazie, grupo. Děkuji frakce SD, paní Gomeš, minuta 30. Demokratizace Mali závisí na tom, aby bylo ukončeno a přerušeno násilí a aby byly uplatněny všechny normy, které povedou eh, ke smíření. Ale volební, volební proces eh, nemůže existovat bez bezpečnosti a nemůže mít eh, efektivní dopad. Stabilizovat zemi znamená provést etnické smíření, politické a sociální smíření a musí se do toho zapojit i Tuaregové. Smíření malíské společnosti je důležité a v této věci musí sehrát důležitou roli také ženy a to vyžaduje podporu Evropské unie, aby byla zajištěna účast žen, aby jim byla dána viditelnost, aby mohly skutečně přinést rozdíl. Kromě toho je uh, nutné odstranit ty teroristické a kriminální sítě, které destabilizují celý Sahel. Aby Mali zůstalo na cestě demokratizace, je důležité, aby se úřady zavázaly k rozvoji země, aby měli po boku EU a mezinárodní společenství, pokud nebude reagováno na ty základní potřeby, které bohužel v současné době nejsou splněny. Například je zde velká úroveň umrtnosti. Není možné zajistit eh, ekonomickou stabilitu a také politickou průchodnost. Musíme se zaměřit na celostní strategii, aby se řešily všechny výzvy, aby se odstranila chudoba, organizovaný zločin a tak dále. Mali nesmíme zapomenout, není příliš vzdáleno od Libie, takže musíme zasáhnout v Mali, ale nesmíme zapomenout na celý širší region. Za frakci ALDE pana Gerence 2 minuty 30. Děkuji, paní předsedkyně. Dlouhá normalizace Mali po vojenském převratu je i nadále poseta léčkami. I když tomu mnozí věří, máme před sebou spoustu práce. Region Kidalu zatím ještě není zajištěn. A klíčovou roli zde hrají Tuaregové. E, ti jsou nutní pro úspěšné vyřešení celé situace. Dále je zde křehká situace v celém sahelském regionu, e, který je e, centrem různých otřesů už po začátku arabského jara ten relativní klid nemůže být vykládán jako konec násilí v tomto regionu. Islamisté jsou ozbrojení až po zuby a ti jsou zodpovědní také za to, že se tak zhoršila situace v Mali a jsou i nadále hrozbou pro celý region. Z těch pozitivních bodů musíme zmínit konání prezidentských voleb 28. července a 11. srpna. Evropská unie tam pošle delegaci volebních pozorovatelů, které bude předsedat náš kolega Louis Michel, který má opravdu dobrou pověst, pokud jde o znalost afrických poměrů. Musíme za druhé také přivítat angažovanost mezinárodního společenství. Minus má tedy síla OSN, která se snaží stabilizovat a zachovat mír, to je příklad právě takovýchto snah. A nejpozitivnější bod je ten pozitivní výsledek konference dárců, která proběhla v Bruselu v květnu a která je připravena investovat více než 3 miliardy euro do rekonstrukce země. Zda by se ty volby měly konat na začátku obnovy malijského státu nebo na konci, tak já jsem přesvědčen, že prezidentská volba je dobrým rozhodnutím. Proč? Důvod je, že volby jsou součástí dlouhodobého procesu demokratizace Mali, který byl zahájen už v 90. letech. Dělat state building ještě před volbami to znamená nebrat dostatečně v úvahu, v úvahu to, že pouze všeobecné volební právo může zajistit tu nutnou legitimitu a dobré fungování institucí. Legitimita se tak stává základnou, na které bude spočívat eh, důvěra občanů v jejich instituce. Rád bych ale upozornil pana komisaře na to, že paní Traoré, bývalá ministrině kultury, nedostala vízum, aby mohla vycestovat do Evropy. Já ji velmi dlouho znám a já bych rozhodně eh, si nedokázal představit žádný důvod, který by mohl být eh, tedy podkladem tohoto odmítnutí. Děkuji a za frakci zelených eh, Alfonsi jedna minuta. Děkuji za slovo, vážená paní předsedající. Stále situace v Marii je nesmírně důležitá. Ano, jak budeme řešit sever Mali, na tom bude záležet stabilita celého tohoto regionu v následující 15 letech, jaká jsou rizika. Ano, jednak je to Malijská eh, armáda, určitý revanšismus, eh, určité snahy o půjč, a tak dále. To znamená porušování lidských práv, například i na začátku eh, intervence francouzské armády. Samozřejmě, že v příští týden v Bruselu o tom budeme hovořit s nezá, i s nevládními organizacemi, které volají na poplach. My samozřejmě jsme odpovědní. Evropská unie se musí angažovat v malé, Máme zde Eh, tuto vojenskou eh, i eh, vojenský zásah francouzské armády. Ovšem, to, na to, potom musí následovat politická vůle, tak aby nedošlo k, nějaké, k nějakým excesům abychom našli i v regionu Wasasas rovnováhu. Místní obyvatelstvo musí získat dostatečnou autonomii v této oblasti a jenom tím můžeme dosáhnout skutečnou stabilitu a rovnovážný stav na celém území této země. Grupo ECR. Děkuji za frakci EKR. Pan Zahradil, minuta 30. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaři, já jsem si dnes eh, přečetl eh, v otevřených informačních zdrojích zprávu která asi nejlépe ilustruje eh, to co se v mali stalo a tu míru devastace. je to zpráva která byla vydána UNESCO, organizací unesco a hovoří o devastaci historického města

uhlíkové mise evropské unie eutm kde i moje země česká republika má svůj kontingent asi čtyřiceti vojáků takže prosím pokračujme v tom a snažme se a buďme aktivní protože se to týká i naší evropské bezpečnosti. děkuji. vojenské řešení, strategie řešení zahájená vojenskou intervencí jako obvykle nepřináší řešení, ale posiluje nejistotu a násilí v regionu. Na základě, na tomto pozadí především mezinárodní um, faktory eh, přispěly k rozšíření konfliktu. Příčiny krize musí být odstraněny a jsou tady potřeba mezinárodní eh, podmín, rámce podmínky, které třeba změnit ze strany Světové banky a podobně. A konečně musíme um, roli tajných služeb v případě um, teroristických skupin a podobně spochybnit. Politika, která E, tajně jedná ve smyslu humanity, nemá smysl, pokud jde o e, podporu těžby uranu a to vede k poškozování životního prostředí, otravy lidí a podobně. E, lidé nadále trpí, aby se z toho někdo jiný obohacoval. Teď mají slovo další řečníci, paní Štrifler, minuta 30. Děkuji, paní předsedající Já jsem byla před týdnem v Mali a v mauritánii. Humanitární situace na severu Mali je opravdu znepokojivá. Je to teď eh, trochu ve stínu prezidentských voleb naplánovaných na 28. července. To je teď priorita pro vládu a také pro mezinárodní společenství, pokud jde o financování. Bezpečnost potravin se zhoršuje na severu země, ale i jinde. Eh, navíc začíná období sucha. Ta situace je znepokojivá a hrozí, že děti budou špatně vyživovány a začnou se šířit nemoci jako cholera. Sever Mali je nadále konfliktní oblastí, kde jsou pořád teroristi, džihadisté, obchodníci z narkotiky. Především humanitární pracovníci se tam pohybují a nejsou tam žádné státní sociální služby. Já jsem byla také v Mauretánii, v prchlickém táboře, kde jsem vyjádřila své znepokojení vzhledem k tomu, jaká je tam prekární situace a jaké jsou tam podmínky. Tento tábor byl zasažen bouří a je tam problém s distribucí potravin a ta situace bude nadále trvat, protože malíští uprchlíci se nechtějí vrátit do Mali, dokud nebude zajištěna bezpečnost. Pokud jde o volby, tím bude ukončena ta přechodná fáze, je to zásadní krok pro návrat k demokracii. Dobrý průběh voleb na severu země je zásadní z hlediska důvěryhodnosti těchto voleb. Já jsem na místě viděla, že je zde skutečná vůle úřadu organizovat, uspořádat důvěryhodné volby. Je to možné, ale ta výzva je obrovská. Především pokud jde o bezpečnostní hrozby, o falšování eh, karet, o registraci eh, nových eh, tedy plnoletých lidí, kteří nebudou moci hlasovat, tedy volit a tak dále. Děkuji. Děkuji. Pan Cortés, jedna minuta. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři. Myslím si, že Všichni, kdo jsme zde dnes přítomní, jsme si vědomi, jakou dobrou práci děláme v Mali s těmi zdroji, které máme k dispozici. Ale máme před sebou ještě spoustu výzev, eh, o které se dělíme, protože si musíme uvědomit, že potřebujeme efektivnější humanitární pomoc a také spolupráci. A v této chvíli poskytujeme důležitou pomoc eh, jedné z desíti nejchudších zemí světa. Je to 700 50 tisíc lidí, kteří potřebují okamžitou potravinovou pomoc a z toho je 60 tisíc dětí, které, kterým hrozí podvýživa. Potřebujeme efektivní koordinaci s dalšími dárci a především nevládními organizacemi, které pracují v terénu, aby tisíce lidí netrpělo tímto hladomorem. Amnesty International také potvrzuje, že se tam porušují lidská práva, že jsou tam popravy, že se nabírají děčtí vojáci a tak dále. Je třeba eh, potlačit eh, chudobu. To je důležité. Je tam velmi složitá sociální situace především pro děti a eh, ženy. Jaké akce máte naplánovány, aby se zvýšila efektivita naší pomoci? Děkuji. Děkuji. Slovo má pan Rinaldi na dvě minuty. Děkuji, paní předsedkyně, pane komisaři, drazí kolegové. Máme zde tři body. Konference dárců, misi OSN a prezidentské volby, které nás především zajímají. Uvidíme, zda proběhnou i parlamentní volby. A čtvrtý prvek je že Evropská unie má jednotnou pozici vzhledem k tomu, co se stalo v Libii, v Iráku, a teď v Syrii. To opravdu je podstatné. Mali je obětí války, za kterou nebylo zodpovědné. Bylo tam opravdu barbarství, sekali se tam ruce, znásilňovali ženy a tak dále. A musíme se ale poučit z toho, co se odehrálo v Afganistánu. To znamená, za prvé, prostředky, které zde máme, musí být efektivně koordinovány, aby se zabránilo kakofonii a duplikaci různých dárců, kteří si potom budou zájemně šlapat na nohy. Druhá věc, financování tam musí skutečně dospět, aby to nebylo jen vyčleněno, ale aby to bylo potom efektivně k dispozici. A třetí věc, politická třída v Mali na sebe musí vzít svou zodpovědnost Mali je obětí také svých rozporů, které pocházejí už z dávna a které tato krize musí vyřešit. To znamená, je třeba bojovat proti eh, korupci. Musí zde být skutečné politické strany, které budou chtít poskytovat služby občanům po celém území. Pacifikace severu a nový demokratický směr musí mít skutečný smysl. Já tu zemi poměrně dobře znám. Říká se, že tam žádná nemoc není přirozená. Vždy je za ní zodpovědný někdo nebo něco. Jsou tam jména a příjmení těch slabin, slabin malijského státu, který nepřekonal ten vojenský konflikt, kterým byl zasažen. Ty černé myšlenky, jak o nich hovořil Antapedba, musí být teď vykořeněny a i malíská vláda na sebe musí vzít svou zodpovědnost. Děkuji. Slovo má pan Gáler, dvě minuty. Děkuji. Obnova demokratizace Mali jsou také v našem evropském zájmu, nejenom v malijském zájmu. My nechceme, aby tam zůstalo vakuum. Mali eh, v Sahelu, kde se džihadisté a další extremisté budou moci rozvíjet a proto uh, bylo správné, že Francie intervenovala, že Evropská unie tam vyslala eh, školicí misi. Demokratizace to znamená svobodné volby a mnoho kolegů již e, e, zmínilo řadu otázek a já chci jasně říci, že také já jako hlavní pozorovatel Indonésii a Pakistánu vím, jak dlouho trvá, když musíte začínat od nuly v eh, Tunesku jsem měl volit nejdříve v květnu, pak, pak se to podařilo až v říjnu. Takže otázka je, do jaké míry tam můžeme eh, organizovat volby s malíci. Eh, kolega Louis Michel ehm, může mít jiné standardy a to nechceme. My chceme ehm, společné mezinárodní standardy. To znamená, že musí odpovídat třeba registr voličů, nejen v Bamako, Tembuktu, ale jinde. Voliči musí mít možnost se informovat. Kandidáti musí mít možnost uh, vést kampaně. Um, všechny struktury se musí vytvořit tak, abychom nakonec mohli říct, ano, to byly volby, které odpovídají vysokým standardům a tady mám určité pochybnosti a doufám, že společně s malickými úřady až do vlastních voleb ještě se nám podaří něco, um, jak si do něčeho dosáhnout, abychom pak um, někteří, třeba ti, kdo prohrají, nemohli říci, že ty volby nebyly demokratické. Děkuji. A slovo má pan Tyrolien, minuta 30. Děkuji za vážená paní předsedající. Vážený eh, pane komisaře, jsem nesmírně rád, že Evropská unie v tomto ohledu převzala svou odpovědnost ehm, v této zásadní etapě konference dárců eh, a její úspěch eh, znamenal i to, že chceme podporovat dlouhodobý udržitelný rozvoj v Mali a zároveň poukázal na angažovanost eh, celosvětového společenství 3,25 miliard, které v podstatě je nad to, co jsme očekávali. Vidíme zde obrovské výzvy, jednak je to, jsou to místní organizace, vláda, zpráva, která byla oslabená a zároveň občané ztratili důvěru ve tyto orgány, především na severu. To znamená legitimita místní vlády, to je velice důležité. Uvidíme, jak to dopadne v ve volbách. Máme zde samozřejmě i pozorovací misi, která se bude zúčastňovat voleb. To je velice důležité. Měli bychom, protože musíme reagovat na obrovské problémy v této oblasti a zároveň propojit úsilí regionálních partnerů v stabilizaci Mali, protože nestabilita Sahelu právě měla dopad na bývalou vládu a e, důležitá je naše strategie v oblasti dalšího rozvoje Sahelu. Ehm, tak abychom nalezli dlouhodobé řešení udržitelné rozvoji nejenom Mali, ale i Sahelu a celé saharské oblasti. A samozřejmě v konečném důsledku to bude mít dopad i na Evropu. Děkuji. Slovo má pan Šťastný, minuta 30. Thank you, Madam President. Děkuji za slovo, paní předsedkyně. Rád bych nejdříve poblahopřál francouzům k úspěšné operaci, mm, která potlačila salafistické, džihadistické skupiny, které převzaly kontrolu nad velikou části populace na začátku roku 2012. Tato ofenzíva byla úspěšná, ovšem militanti a extrémisté zatím ještě nebyli potlačeni spolehají čistě na vojenské, když se budeme spolehat pouze na vojenské prostředky, to nevyřeší problém a posky, neposkytne to udržitelnou stabilitu. Musíme reagovat na zdroje radikalizace. EU musí pomoci Mali v v řešení těchto kořenů nestability a konfliktu této země jsou to mm, složité a hluboké kořeny. Vnitřní zdroje nedostatečné bezpečnosti, včetně institucionální slabin a korupce. To vede k chudobě a sociopolitickým um, tlakům. Otázka zní, jak snížit politickou korupci a jak napravit ty nedostatky v infrastruktuře a v poskytování veřejných statků. Děkuji za pozornost, paní předsedkyně. Grazie, la parola... Děkuji. Slovo má paní Kastex, jedna minuta. Dobrý den, paní předsedkyně, pane komisaři. Bylo nás mnoho před několika měsíci, kteří litovali, že Evropská unie se více neangažovala, aby se zabránilo krizi, která vypukla v Mali v okamžiku vojenského zásahu ze strany Francie. Je třeba teď zajistit mír a návrat k demokracii a především zabránit nové krizi všechny důvody, všechny příčiny, které vedly k té krizi, kterou jsme poznali, nadále přetrvávají. S touto prevencí teď máme před sebou opravdu věc, která je v kompetenci rozvojové politiky Evropské unie. Finanční a lidské úsilí Francie by přišlo na zmar, kdyby angažovanost Evropské unie v oblasti prevence nebyla dostatečná. Jak říkali kolegové, konání voleb v červenci a srpnu nebude stačit pro stabilizaci země a celé sahalské oblasti. To znamená, že se musíme opravdu plně zapojit nejen do demokratického procesu, ale také do předcházení další krizi. Děkuji. Děkuji. Minuta 30 pan Diaz de Mera. Děkuji, paní předsedkyně. Výzev je mnoho, ale já je chci především navázat na návrat uprchlíků a přemístěných osob a na obnovení institucionalizace, především v těch třech regionech na severu. Hovořím o bezpečnosti a územní celistvosti s velkými písmeny. Pro demokratizaci je nutno, aby proběhly volby. A legitimita a přijetí výsledku musí být navázána a bude určitě navázána na celkový proces. To znamená na celé území. A kromě toho je tam nutná účast všech. Říkám to proto, že současný volební systém umožňuje pouze účast 30 těch, kteří by v našem systému měli volební právo, v našich západních volebních systémech. A pokud tam pojedeme, a to musíme, tak eh, musíme být eh, odhodláni a musíme vědět, eh, kam jdeme. A musíme zabránit protagonismu a zbytečnému paternalismu. A také nějakým, musíme zabránit nějakým nezodpovědným úsudkům, když budeme hodnotit výsledky. A musíme opravdu zajistit bezpečnost, opravdu velkou bezpečnost pro celé území a nejen pro určitou část země. To je vše. Děkuji, paní předsedkyně. Grazie. Děkuji. Slovo má pan Zala na jednu minutu. Kolegovia, Evropská unie musí rázně. Kolegové, Evropská unie musí rázně čelit radikálnímu islámu i terorismu. Mali je v tomto klíčovou zemí, protože jednou z prvních a základních úloh je nedopustit, aby se tento jev, tato hrozba šířila do subsaharské Afriky. Kan. To je první klíčová otázka. Je potřeba vytvořit jisté bezpečnostní pásmo, které je souvislé od Sahelu přes Sudan až po africký roh. Myslím, že z tohoto pohledu je nevinutelné zabývat se vytvořením strategického bezpečnostního mechanismu, který by v této oblasti fungoval a který by vytvořil bariéru směrem na subsaharskou Afriku a směrem na severní Afriku a tohoto negativního jemu radikálního islamu a terorismu zbavil sever Afriky i jižní část. Stabilizace Mali bude klíčová. Pokud se to podaří, finanční prostředky investované do této země budou investované účelně. Děkuji. Děkuji. Pan Kukan, minuta 30. Děkuji, paní předsedkyně. Jak bylo identifikováno během konference na Mali zorganizované EU v únoru tohoto roku. Zaměření na EU by mělo být umožnit Malicům e, převzít e, právu mírového demokratického řešení stávající krize a umožnit jim participaci v ekonomickém a politickém životě země. Abychom toho, aby toho bylo dosaženo, musíme se vyhnout um, politikám zaměřeným na symptomy, abychom zabránili radikalizace Mali. Sucho, hladomory a neschopnost místní vlády zajistit potravinovou bezpečnost jsou uh, motorem nespokojenosti a deziluze. EU bude muset poskytnout další finanční politickou podporu mm, iniciativě Sahel, jako součást komplexního přístupu boje proti příčinám problémů Mali. Aby bylo Mali úspěšně obnoveno, je třeba vyřešit základní problém bezpečnosti dodávek potravin e, a vyškolení malijských ozbrojených e, sil. To je první krok. Proto vítám Eh, školicí misi EU v Mali, která bude klíčová pro zajištění bezpečnosti a um, v zemi. Evropská unie musí ukázat rozhodnost a pomoci Malicům překonat toto obtížné období. Děkuji vám. Děkuji, pan Gabriel. Paní Gabriel. Vážená no, paní předsedající, ano, tato situace v Mali je nesmírně komplikovaná. Samozřejmě, že eh, důležité bude, jak dopadnou jednání pod eh, vedením před, mm, prezidenta Burkina Faso. Pokud je o obnovu Mali, nesmí tento proces být kontraproduktivní musíme zajistit eh, bezpečné volby, jednak je to potřeba eh, zároveň výcvikové mise Evropské unie, která by měla zdůraznit důvěru mezi vojáky a jejich důstojníky. Dále je to i um, posílení administrativní zprávy, dále je to uh, stabilizace severní části, um, především stabilizace armády. To je samozřejmě velice důležité. Pane komisaři, mezinárodní společenství, jak se to zmínil, eh, francouzská eh, vláda i eh, Evropská mise nemůže zabezpečit, samozřejmě může pomoci zabezpečit tuto situaci, ovšem nemůžeme nahradit malice. Pokud chceme dodržet udržitelnou situaci um, v této oblasti. Samozřejmě, že musíme jednak postupovat, jednak posilovat výcvikovou misi, dále je to naše pozorovací mise, technická pomoc, dále je to eh, ten eh, plán dalšího rozvoje. Toto jsou naše konkrétní kroky. Ale zároveň Evropská unie musí pokračovat v tomto úsilí po volebním období, to je zásadní. Musíme si být vědomi naší zaangažovanosti. Strategie Evropy pro, eh, pro bezpečnost a rozvoj Sahelu je velice důležitá. Prosím, aby jsme posílili tuto strategii, protože že může být zásadní pro stabilitu celého tohoto regionu. Děkuji. A nyní přistupujeme ke HDI, paní Korhola. Arvoisa puhemies, puhuin tasan vuosi sitten... Pani předsedkyně, když se podíváme na situaci v Mali, hovořili jsme o tom v minulosti v této místnosti a zdá se mi, že všichni zúčastnění se musí sejít byli jsme schopni vytvořit výbor pro dialog a smíření. A to mě těší. V dosavadním jednáním eh, to byly prostě jenom um, to byl jenom nástroj, jak se prostředek dosažení cíle. EU vyvinula značné úsilí v tomto procesu v posledních letech a je dobré pokud eh, tam mohou být jednotky na, eh, vyslané jednotky na dosazování eh, míru a všichni tito zástupci mladých, starých mužů, žen, v sil se musí sejít u jednacího stolu, pokud se nám to podaří, podaří se nám vybudovat nové maly. Děkuji. Komisař, slovo má komisař Píbal, prosím. Paní předsedkyně, vážení poslanci, toto byla velice zajímavá diskuse. Já chci zopakovat jenom několik bodů, které, myslím, jsou klíčové. Za prvé, mm, veškerá podpora Mali je pod vedením Maliců. Cestovní mapa by, byla vypracována malijskými orgány. Uh, obnova Mali do roku 2030, 2040 také to vytvořily malijské orgány. Volby jsou součástí té cestovní mapy. My to podporujeme finančně i eh, v rámci sen. My chceme, aby tyto volby byly kredibilní, demokratické a dali všem občanům mali možnost vyjádřit svůj názor. Za druhé, my jsme příliš nezmiňovali, že tento proces eh, řídí i OSN, rezoluce Rady bezpečnosti, eh, to mm, jednotky OSN a Best mm, eh, to bude dnes minister pro rozvoj z Nizozemí, takže spolupráce s OSN bude velice dobrá. Další věc, musíme se podívat Eh, na to, jakou solidaritu poskytují členské státy EU Malicům. Závazek eh, podpory nevychází pouze z Evropské komise Francie a nejbližších států. Také eh, to podpořila Lit, Lotyšsko i, a já jsem velice hrdý na to, že moje země se účastní té školicí mise. My jsme neposkytli jenom finanční prostředky, ale také jsme podepsali finanční dohodu pro poskytování sociálních služeb, podporu eh, lidským právům, podporu základním potřebám, jak strany státu, tak občanské společnosti a také eh, podporu humanitární. My se eh, učíme, jak lépe eh, pracovat v Sahelu. Sahel je náročné místo a evropská strategie pro rozvoj eh, Sahelu byla vypracována v roce 2011 a je dobrým základem. Druhá zpráva o implementaci navrhuje dodatečné prvky, ale je to, hla, je to dobrý základ podle možnosti EU, e protože máme omezené finanční obálky a měli bychom ty peníze užít eh, dobře, abychom podpořili aktivity, které zajistí větší bezpečnost, stabilitu a prosperitu Sahelu. Boj proti bídě Sahelu, to bude dlouho, běh na dlouhou trať. Na závěr osobní um, známka. Selhali jsme v rozvojové spolupráci v Mali nebo ne? Já si pamatuji bývalého předsedu který hovořil tady v plénu my jsme všichni věděli, že to je křehká země a dělali jsme všechno pro to, abychom podpořili od, až od bezpečnosti dodávek potravin až po rozvojové eh, programy, ale nemohli jsme předvídat problémy s armádou, ale i kdyby ano, co bychom dělali, protože školicí mise je, funguje na výzvu malíských orgánů. V té v eh, minulosti nikdy nebyla žádost o tuto podporu. Takže jsou vždy limity toho, co můžeme udělat. Můžeme eh, jednat o různých otázkách bezpečnosti a podobně, ale nemůžeme země, vnu, zemím, které mají legitimní vládu, něco vnucovat. Takže vždy to bude citlivá otázka um, toto projednávat. A já se domnívám, že to, co jsme udělali v Mali, bylo relevantní. Nebylo to mm, dostatečné, ne proto, že bychom to nechtěli, ale byly určité limity ze strany malijských orgánů. I kdyby byly odvážnější, možná bychom se vyhnuli krizi v Mali, ale to Mm, je otázka. My bychom měli být pišní na to, co jsme udělali a co děláme v Mali a zlepšíme naši e, podporu. Děkuji vám. Děkuji, pane komisaři. Dostala jsem návrh usnesení na závěr rozpravy. Rozprava tímto končí a hlasovat se bude zítra ve 12 hodin. A nyní